Dobrý den, poprosím všechny, především novináře, aby ukončili fotografování, abychom mohli začít. Máte posledních 15 vteřin, pak již budeme muset začít. Start. I would uh, like to ask... Rád bych uh, požádal všechny, kteří jsou zde přítomni, aby zasedli na místa, která jsou jim určená. Toto jednání můžete sledovat uh, v náslechové místnosti, navíc je přenášeno přes internet. I would ask the press. Chci požádat novináře, aby v tuto chvíli opustili zasedací sál. Cannot sit in front of members, please. Ještě jednou prosím zástupce tisku, aby opustili zasedací sál, nemohou sedět před poslanci. Please, we have to start our hearing, please. Budeme muset začít. So, good afternoon to every... Dobré odpoledne všem. Dovolte, abych vás zde nejprve přivítal, pane Hillen, kandidáte na komisaře v našem výboru pro hospodářské záležitosti. Jak víte, účelem tohoto slyšení je eh, posoudit eh, všechny kandidáty na komisaře a posléze hlasovat o celém kolegiu komisařů. Během slyšení chceme posoudit kvalifikaci kandidáta na komisaře jako budoucího člena komise a zejména jeho schopnost vést přidělené portfolio. Chtěl bych připomenout, že v souladu s jednacím řádem přílohou 16 parlament posuzuje u kandidáta na komisaře jeho všeobecné schopnosti, evropské odhodlání, osobní nezávislost a také odborné znalosti, které se týkají přiděleného portfolia, jeho komunikační schopnosti, politické priority a schopnost přispět ke strategickému projektu nové komise. Také bych rád připomněl, že před slyšením kandidát na komisaře písemně odpověděl na dotazník, který mu byl zaslán a písemně zpracované odpovědi jsou poslancům k dispozici ve všech jazycích. Podle současně platných pravidel předložil také kandidát prohlášení o finančních zájmech a výbor pro právní záležitosti nás informoval, že nemá k prohlášení kandidáta žádné výhrady. Nyní dovolte, abych vám vysvětlil, jakým způsobem budeme diskuze strukturovat. Kandidát na komisaře vystoupí s úvodním prohlášením v maximální délce 15 minut. Následně bude mít ještě 5 minut na konci dnešního slyšení k závěrečnému vystoupení. Po úvodním projevu dáme prostor pro 45 dotazů od kolegů poslanců, jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď. Během prvního kola vystoupí zástupci politických skupin a nezařazení poslanci. Připomínám poslancům, že proto, aby měli všichni poslanci možnost položit svůj dotaz, je potřeba dodržovat tříminutovou lhůtu a já doufám, že nebudu muset žádnému poslanci mikrofon odejmout. Na závěr chci připomenout, že máme k dispozici plný jazykový režim, tedy tlumočení do 23 jazyků a všichni můžete vystupovat v jazyce podle svého uvážení. Také chci připomenout, že veškeré vystoupení je tedy dnes tlumočeno a tudíž byste neměli mluvit příliš rychle. Dále chci říci, že dnešní diskuze bude vysílána na webových stránkách Evropského parlamentu a po ukončení slyšení bude na jeho stránkách dispozice také videozáznam. Ještě než předám slovo kandidátovi na komisaře, chci připomenout všem, kteří jsou zde dnes přítomni, že úkoly budoucího komisaře jsou velice důležité, týkají se finanční stability, finanční integrace, integra, integrity finančních trhů, efektivity finančních trhů. Toto jsou hlavní cíle které spadají do jeho portfolia, včetně dokončení finančních reform, bankovní unie a jednotných pravidel, navržení unie kapitálových eh, trhů, zlepšení situace pro přístup k úvěrům. Toto vše jsou velice důležité eh, priority a náš, nás zajímá názor kandidáta na komisaře na všechny tyto záležitosti, takže pane kandidáte, máte slovo.